Jako obvykle oznámíme, že hlasovat budeme o tom zítra v 11.30. Budeme hlasovat tady o té zprávě a příslušných pozměňovacích návrzích. A nyní několik oznámení, které tady mám. Za prvé, obdrželi jsme od rady dvě stanoviska v prvním čtení, a také důvody, proč je přijali a také stanovisko komise. Bude to zveřejněno v zápisu z tohoto zasedání. Eh, parlament má tři měsíce na to, aby se k tomu vyjádřil a ta lhůta začíná běžet zítra 26. října 2012. Dále od skupiny zelených jsem obdržel žádost o jmenování do parlamentních výborů. Toto jmenování je uvedeno v zápisu z tohoto zasedání a bude to považováno za schválené, pokud někdo nepředloží námitky do schválení dotčeného zápisu. Další bod na pořadu jednání to je e, zpráva mé milé přítelkyně paní Eider Gardia Sával Rubial o inovačních finančních nástrojích v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem. Slovo má paní Gardia Sával jakožto zpravodajka k tomuto bodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážený pane komisaři Levandovský, tak už se vidíme po třetí na této plenárce. Nejprve bych chtěla poděkovat za práci eh, všem kolegům, navrhovatelům eh, a stínovým zpravodajům. Jsou tři hlavní důvody, proč inovační finanční nástroje jsou nezbytné k tomu, abychom se vrátili na cestu inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Za prvé, od poloviny 90. let veřejné investice neustále v Evropské unii klesají a tento trend se ještě prohloubil eh, po krizi v roce 2008. Za druhé, ti, kdo provádějí projekty a malé a střední podniky, eh, se ocitají na stále restriktivnějším trhu a nemají přístup k úvěrům na kapitálových trzích. A za třetí, to konstatovala i komise, naplnění strategie EU 2020 bude vyžadovat 1,6 miliard eur. Pomocí těchto nástrojů zvýšíme objem investic do projektů, které považujeme za strategické pro rozvoj Evropské unie. A vzhledem k nedostatkům na trhu by jinak takové financování nebylo možné získat. Používání finančních nástrojů navíc umožní, že finance budou ve službách reálné ekonomiky a pomohou projektům s evropskou přidanou hodnotou. Evropa už od roku 2000 ty nástroje používá a už tedy s tím jsou zkušenosti. Na základě těch zkušeností a hodnocení můžeme je ještě vylepšit do budoucna. Myslíme si, že je třeba omezit počet nástrojů a rozšířit jejich pole působnosti. Tímto způsobem bychom zlepšili možnost jednotlivých subjektů, zvětšili bychom kritickou masu a zároveň bychom omezili některá rizika. Vytvoření kapitálové a dluhové platformy by znamenalo i zajištění lepší konzistence nástrojů. Potřebujeme také jednodušší, jasnější a transparentnější právní rámec, který by nezvyšoval administrativní zátěž a který by zajistil atraktivitu pro soukromé i veřejné investory. Další důležitý požadavek je, aby tyto nástroje byly flexibilní a aby tedy byly schopné přizpůsobovat se rychle změnám. Proto žádáme, aby rozpočtový orgán, to znamená parlament a rada, měl možnost změnit částky určené na každý nástroj na základě potřeb a využívání. Obecně vzato můžeme říci, že jak parlament, tak komise souhlasí, že finanční nástroje jsou důležité a souhlasí s tím, jak mají vypadat. Myslíme si ale, že ten návrh nevyhovuje všem potřebám. Tyto nástroje budou mít velice pozitivní účinek ale bohužel ve středně a krátkodobém horizontu a musíme hledat i nějakou dlouhodobou eh, odpověď. Víme, že jsou Eh, veliké eh, objemy úspor, které hledají bezpečné eh, finanční nástroje. A je třeba tyto úspory také využívat k financování krátko a střednědobých projektů, tak aby se zajistil udržitelný růst v Evropě. Žádáme tedy komisi, aby zpracovala návrhy, které by tyto úspory propojily s potřebami investic. Také žádáme, aby komise vypracovala regulační prostředí vhodné pro tyto nástroje, zejména zejména pokud jde, pro, eh, pokud jde o normy pro dlouhodobé investice eh, v souvislosti s texty Bazilej 3 a Solvency 2. Nevím, pane komisaři, eh, jestli nám už budete moci něco říct, co v tomto ohledu komise dělá, ale určitě během rozpravy se to ještě objeví. Rada tady dnes není, ale byla bych ráda, aby se rada přidala k parlamentu a komisi, tak aby naše návrhy šly stejným směrem. Děkuji. A nyní dostane slovo eh, komisař náš milý bývalý kolega a přítel pan Levandovský. Pane předsedo, eh, já, a není to poprvé dnes, tady nemám zastoupeny žádné ministry, jsem tu sám a chci říci následující. Komise vítá tuto zprávu a oceňuje úsilí paní zpravodajky Gardia Zabal Úsilí paní zpravodajky chce také vyjádřit ocenění té široké podpory, které se dostává a my takovou podporu eh, potřebujeme ze strany parlamentu, co se týče inovativních finančních nástrojů eh, v tom následujícím období 2014-2020. Jsme eh, ve velkém, hm, pod velkým tlakem a potřebujeme velmi dobře využít každé euro a proto, proto potřebujeme, aby zde dobře fungoval ten multiplikační účinek. Máte pravdu, že toto není náhrada rozpočtu, ale je to něco, co znásobí rozpočet a je to strategie. strategie. Ovšem e, nejde o nahrazování grantů půjčkami, půjčkami. Obojí je nutné a to je to poselství, které chceme vyslat k e, radě, že potřebujeme tento multiplikační e, účinek. Není to náhrada samotného rozpočtu a nejde o nahrazení půjček a e, úvěrů granty. Proč je potřebujeme tu, tyto nové nástroje? Protože potřebujeme uh, čelit riziku a to souvisí s bankovními službami, které, což může znít někdy v eh, rozporu eh, s tím, jak to vypadá v Spojených státech, kde tři čtvrtiny financí jsou z trhů, zatímco zde u nás je to z bank. A v současné situaci kdy je vysoké riziko při financování dlouhodobých infrastrukturálních eh, eh, projektů a my potřebujeme snížit toto riziko a nebezpečí a potřebujeme tyto dlouhodobé infrastrukturální projekty financovat v energetice, v telekomu a nyní v, te, v telekomunikačních službách. A nyní máme a rád o tom mluvím, že můžeme, že se chystáme podepsat eh, smlouvu eh, k financování těchto dlouhodobých projektů v letech eh, do roku 2013 a to je plně v souladu s touto zprávou eh, a s tím, že by to mělo podléhat velmi přísným legislativním a rozpočtovým pravidlům. Rozpočtový mm, orgán by měl být plně informován předtím, než uvolní tento nástroj, eh, a to na základě vyhodnocení ex ante a měl by nadále potom pokračovat v monitoringu a závěrečné zprávě. Eh, to je také jeden z bodů vaší zprávy a to je flexibilita. Flexibilita, která by reagovala na fluktuaci na trzích a, a která by reagovala na vývoj na jednotlivých trzích. Takže Toto je ta posílená role finančních instrumentů, které jsou naprosto nezbytné, aby vyplnili tu, eh, to prázdné místo mezi tím, co potřebujeme pro Evropu a co máme eh, k dispozici. Eh, já vám velmi děkuji za vaši spolupráci a jsme, myslím, na dobré cestě, dobré cestě k oži, eh, oživení, tak abychom eh, tu, tu úspornou politiku doplnili i prorůstovými opatřeními. Děkuji. Nyní vystoupí Jean-Pierre Ody za výbor pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaře, nejprve bych chtěl Eh, omluvit Ilianu Ivanovou, eh, která kvůli jiným parlamentním činnostem se nemůže zúčastnit a požádala mě, abych vás seznámil se mm, stanoviskem výboru Kokobu. Komise uznává, že finanční nástroje jsou užitečné pro multiplikační a pákové eh, efekty, jako jsou například různé záruky, ale upozorňujeme na doporučení účetního dvora a jeho stanovisko z roku 2010 ohledně nástrojů, jejich zaúčtování, transparentnost a o posilování ehm, vlastně schopností zaměstnanců EU pro využívání těchto nástrojů. Dále, myslíme si, že tyto nástroje by se neměly by se měly využívat pouze tehdy, pokud ehm, není soukromá nabídka. To znamená, abychom nenarušovali ehm, finanční trhy. Škoda, že se neprostudovala myšlenka, že by existoval nějaký povinný příspěvek uživatelů, například Um, transevropské dopravní sítě. Tam potřebujeme příspěvky zvláště u sítí, které nejsou hned rentabilní. Děkuji. Děkuji, pane Ody, a nyní na jednu minutu dostane slovo pan Antonio Kančian, který vystoupí jménem výboru ITRE. Chtěl bych ještě vám všem říci, že já předsednictví Eh, tedy eh, nechci, nebudu uvádět názvy výboru s kratkou, protože občané, kteří nás sledují eh, přes komunikační cesty, neví, co ty zkrátky znamenají přestože my to tedy známe. A proto tedy zmiňuji, že pan Kančian hovoří jménem výboru průmyslu, dopravy a energie a má tedy nyní jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jakékoliv uvažování by mělo vycházet z toho, co zde komise eh, dříve konstatovala, a sice, že rozpočtové zdroje nestačí. To znamená, že eh, ty eh, skrovné prostředky, které máme k dispozici, mohou vést jenom k určitým výsledkům, ale potom tady máme tyhle inovativní finanční nástroje, jako jsou projektové obligace a další věci a um, ty je třeba uh, posílit. Musíme uh, um, také používat uh, partnerství veřejného a soukromého sektoru. To může vést také k naplnění jakých projektů a potom můžou to být projekty fyzické povahy, například v infrastruktuře. Pokud ty projekty jsou trvalé, udržitelné. Pokud eh, se jednou zaplatí, tak prostě nejsou mrtvé. Jsou to prostě, tak to nejsou dluhy, tak jsou to akorát dlouhodobé úvěry. A mm, proto se můžeme, eh, musíme dovolit eh, jít za rozpočtový rámec. Děkuji. Děkuji. Nyní na dvě minuty paní Kleva za výbor pro regionální rozvoj. Kvíru EU představuje finanční podporu z proračuna Unie. Finanční instrumenty eh, v rámci EU eh, jsou podporou eh, z evropského rozpočtu a proto transparentní používání finančních instrumentů za pomoci soukromého sektoru může celou Evropskou unii zásadně posílit. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce Gardy Zabal, protože hm, většinu, protože eh, přijala většinu eh, pozměňovacích návrhů. A změřím se jenom na několik eh, věcí, které jsou důležité a týkají se používání těchto nástrojů v rámci politiky soudržnosti. Mm, mohou totiž zásadně přispět k, jejímu, k dosažení těchto cílů a znamenají efektivní využívání veřejných prostředků. Eh, v urychlené eh, používání těchto eh, instrumentů můžeme jenom podpořit a musíme zajistit větší podíl soukromého sektoru. Například regionálním investicím to může velice prospět. Je velice důležité, aby tyto instrumenty se používaly ve všech strukturálních a fondech a fondu soudržnosti a také, eh, aby se zajistila transparentnost a jednoduchost používání. Potřebujeme eh, jasný právní rámec, která, eh, který také bude včas dispozici, to znamená do zajisté ještě před začátkem nového programovacího období. Chceme-li efektivní finanční nástroje, musíme zvýšit i technickou kapacitu k jejich nasazování, a to jak na úrovni e, státní zprávy, tak na úrovni finančních e, makléřů, bank a e, koncových uživatelů nebo spotřebitelů. A mm, také je třeba eh, mít eh, jasný přehled o všech eh, mechanismech, které souvisejí s rizikem, to znamená ty, které se realizují z podpory. Děkuji. Během tohoto vystoupení paní Kleva došlo k situaci, v níž mi tlumočníci naznačují, že hovoříte příliš rychle, ale možná to byl problém v rámci pilotáže, protože eh, neměl jsem dojem, že by kolegyně hovořila nějak příliš rychle. Nicméně bylo by tedy třeba zajistit eh, lepší vazby mezi jednotlivými kabinami, protože se mi to nezdálo příliš rychlé, ale tlumočníci mi tady naznačovali, že mají problém sledovat rychlost vystoupení. Tím jsme skončili řečníky, kteří vystupovali jménem výborů a nyní se dostáváme ke kolegům, kteří budou vystupovat jménem jednotlivých politických frakcí. A nejprve kolega Dominik Rike, který vystoupí na dvě minuty za jménem Evropské lidové strany. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaře, milí kolegové. Nejprve bych chtěl přivítat práci paní Gardia Sabal, která ukázala, že výborně ovládá téma a také má smysl pro spolupráci. Inovační finanční nástroje, tak jak je navrhuje komise, musíme podpořit, protože umožňují eh, financovat reálnou ekonomiku, pomáhat růsty a za, růstu a zaměstnanosti a to i v době e, úspor a škrtů bylo řečeno, že to může být účinný pákový efekt, který podpoří naše projekty. Dovolte několik připomínek. Za prvé, života schopné projekty, které získají financování přímo na trhu, by měly mít pokud možno co nejvíc takového financování. Granty by se měly nechat na ty projekty, které nevytvářejí příjmy. Za druhé, měli bychom zajistit viditelnost rozpočtu EU. Ta se často oslabuje kvůli složitým postupům v souvislosti s nástroji a veřejnost potom neví, jaká je úloha evropského rozpočtu opravdu bychom se neměli ztratit ve složité montáži těchto projektů. Za třetí je třeba zajistit rovnováhu mezi kontrolou ze strany rozpočtových orgánů a využívání evropských prostředků a mezi flexibilitou, aby ty nástroje byly schopné se přizpůsobovat hospodářskému cyklu a aby byly atraktivní pro investory. A konečně na závěr bych chtěl zdůraznit úlohu těchto nástrojů pro rozvoj kapitálových trhů v Evropě a zdůraznit také to, že je třeba zabránit, aby se nástroje spojovaly se složitými produkty. Děkuji. Děkuji panu Riketovi. Jménem socialistických kolegů na dvě minuty vystoupí pan Jaran Ferm. Eh, Děkuji, pane předsedající. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce, paní Kardiazabal, která odvedla vynikající práci na tomto velmi důležitém tématu. Skvělý výsledek. E, evropská budoucnost by neměla být jenom snahou e, čelit krizi. Jde o to, abychom měli dlouhodobý výhled pro hospodářství, investovat tam, kde dosáhneme růst. Krize neznamená jenom selhání kolapsy bank a institucí, ale ta krize je doprovázena problémy s investicemi. Investice klesají a to již dlouhodobě a došli jsme na tak nízkou úroveň, že se to stává nebezpečným. Zároveň, jak zmiňuje paní zpravodajky, eh, investice jsou nadále obrovské, co se týče rozsahu, ale jsou tady zároveň velká omezení eh, v rozpočtech evropských, eh, v národních a banky mají velká omezení, tudíž je velmi obtížné získat finance financování. A myslíme si, že projektové obligace, tedy inovační finanční nástroje, jsou výborným příkladem toho, těchto nových, nových možností. A e, je důležité, aby e, společnosti mohly vydávat takové eh, projektové obligace, které jsou bezpečné a spolehlivé. Místo toho, aby peníze někde spaly na účtech, je důležité, aby se dali investovat do projektu infrastruktury. Jsem rád, že pan komisař hovořil již o konkrétních projektech, které se připravují, budou se podepisovat smlouvy a ta fáze potom bude, eh, bude vyhodnocena a uvidíme, zda se bude moci dosáhnout na výsledky větší objemy finanční a zda budeme moci vyzkoušet i některé jiné modely s větším potenciálem. Pokud chceme skutečně odejít jenom od té politiky škrtů a omezení a musíme se opírat o tyto nové finanční nástroje. Děkuji. Jménem liberálů na dvě minuty a půl vystoupí naše milá kolegyně paní Jensen. Tak, Herr Formand. Eh, alde har meget længe ønsket Děkuji, pane předsedající. Skupina ALDE už si dlouho přeje, aby evropský rozpočet nebyl jenom příspěvkem, ale aby také podporoval politiku půjček a záruk a novátorských nástrojů. My už na tom nějaký čas pracujeme a proto jsme nyní rádi, že vzniklo toto sdělení komise. Je v něm mnoho zajímavých eh, návrhů. Musíme připomenout, že v EIB eh, skutečně eh, existuje opravdový evropský úspěch, a to i přes současné potíže. To bychom neměli mít, eh, neměli ztrácet ze zřetele. Je třeba vytvářet více eh, kapitálu na různé projekty, ať už se jedná o vědu, inovaci nebo o dopravní infrastruktury. Je, eh, jsou to velice různé oblasti a v nich všech můžeme působit pomocí prostředků z trhu a prostředků z evropského rozpočtu. Jak už řekli kolegové, mohl by tak vzniknout lepší účinek pro naši konkurenceschopnost a zaměstnanost a právě o to nám jde. Komise navrhuje celou škálu nástrojů a dělá tak oprávněně. Nicméně tyto inovační nástroje nemohou nahradit tradiční politiky. Nemůžeme omezovat, škrtat tradiční rozpočty a pan komisař na to také poukázal. Dovolte jeden příklad k těm projektovým obligacím. My máme eh, projekt, který už probíhá, kde jsou evropské eh, záruky a právě ty projekty v oblasti dopravy a energetiky se tak mohou eh, financovat za zajímavé úroky právě pomocí vydávání dluhopisů. V USA existují trhy s půjčkami, kde třeba penzijní fondy nebo jiní institucionální investoři využívají tyto fondy právě na infrastrukturu a tím se jedná o garantovanou likvidní investici se zajímavou výnosností. Myšlenkou toho pilotního projektu je vyzkoušet to a zjistit, zda tady je zájem eh, o takový trh. Pokud ano, tak by se mohl spustit a po několika letech bychom, bychom mohli mít trh obdobný tomu, jako je v USA, čímž bychom skončili s tím problémem, že veřejné pokladny jsou prázdné a nelze z nich tyto různé projekty financovat. Nicméně ne možná všechny projekty jsou tak zajímavé a ty pak musí být nadále financovány z rozpočtu. My podporujeme návrh komise, jedná se o investice a nejsou tady e, rizika toho, že by rozpočet příliš e, nabobtnal a to je určitě, určitě pozitivní. Děkuji, paní Jensen. A nyní jménem skupiny evropských konzervativců a reformátorů vystoupí na minutu a půl pan kolega Poreba. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, bez pochyby eh, vývoj eh, inovativních finančních instrumentů může přispět k investicím veřejným v Evropské unii, které jinak padají od poloviny 90. let. Vytváření finančních instrumentů by mělo být v souladu s politickými cíly a mělo by doplňovat liční instrumenty, jako jsou dotace. Jejich Cílem by mělo být usnadnit implementaci projektů, měly by mít správnou, by být správně nastavené a měly by se zaměřit na projekty veřejné infrastruktury, který, a měl by se tak využívat optimálně veřejné zdroje. Důležitý je tady právní rámec tak, aby eh, tady nebylo dodatečné zatížení eh, zprostředkujících eh, stran a přijímajících stran a aby to bylo pro veřejnost přijatelné. A ty investice se často používají, nebo ty nástroje se používají často jenom na krátkodobé investice, které budou rychle ziskové ale eh, nepřispívají eh, k dlouhodobým eh, projektům vzhledem k tomu, že se považují za rizikové. Děkuji a nyní na jednu minutu vystoupí pan Murphy za NGL. E Děkuji, pane předsedo. Eh, kontext této zprávy eh, je eh, zhroucení investic po celé Evropě. Veřejné investice byly osekány v důsledku neoreálních politik šetření, které protlačují většina frakcí v této sněmovně i komise. A soukromé investice se také zhroutily na nejnižší úrovni historicky v historii kapitalismu, co by procento HDP a to navzdory eh, navýšení ziskovosti v Evropě za poslední tři roky. Takže místo investování eh, eh, si to bohatství oni skromažďují, křečkují a, nebo s ním riskují na finančních trzích. A potom drží společnost jako v rukojmí ale my pořád e, se snažíme e, dělat věci jako e, projektové obligace, ale to není sdílení rizik se soukromým sektorem, protože soukromý sektor dostane zisk a veřejný sektor nese riziko. Důležité jsou masivní veřejné investice. Ne, v Evropě nechybějí peníze. Celkově není chudoba, pokud jde o zdroje. Bohatí mají 3 biliony eur a mm, důležité je eh, vzít to eh, bohatství nějakou kapitálovou daní a investovat to do pracovních míst a do infrastruktury. Děkuji, pane Murphy. Nyní budou vystupovat jednotliví řečníci a nejprve na dvě minuty má slovo pan Ivajlo Kalfin. Thank you very much. Uh, Děkuji, eh, pane předsedo, pane komisaři. Já bych se chtěl připojit k eh, gratulantům eh, zpravodaj. Eh, myslím si, že ten overl skvělou zprávou a myslím si, že řada doporučení z této zprávy bude přijata komisí i radou. Několikrát jsme uvedli, že finanční nástroje jsou opravdu třeba, protože zvyšují efektivitu v evropského rozpočtu, ale evropský rozpočet nenahradí. V současné době eh, přes necelé 1% eh, evropského rozpočtu je zapojeno do těchto finančních instrumentů. Zatím máme takový ten správný postup, eh, že chceme investovat do rozvoje budoucnosti. Finanční instrumenty se používají omezeně. Normálně se používají jenom na komerčně atraktivní projekty tak, aby se poopravili mm, dokonalosti trhu, subotimální investice a tak podobně. Ale opět tady hovoříme jenom o dlouhodobých investicích. Já bych rád ukázal několik eh, příkladů, kdy se finanční nástroje používají na podporu eh, výzkumu, inovací malých a středních podniků a myslím si, že eh, musíme na takovýchto výsledcích budovat a navazovat na ně. Zpráva říká, že, že je třeba lépe zaměřených instrumentů, ale já bych rád řekl, že nesmíme přeregulovat, musíme eh, zvýšit eh, transparentnost ex post, ale eh, nesmíme hm, předem stanovovat charakteristiky všech instrumentů, protože jinak se správně nevyužijí. Potom tři věci, které velice podporuji. Pracujeme na standardizovaných platformách, kde bude možné sdílet peřejně prostředky se soukromými potom eh, pracujeme na eh, spojování prostředků mezi Evropskou unii a soukromými investory a dalšími investory a použijeme eh, volné toky z finančních instrumentů na stejné účely. Ta palavra... Děkuji, Ivajlo. A nyní na dvě minuty má slovo pan Vogen. que no diré como dijo anteriormente el comisario que ya no está entre nosotros. Tak já nebudu říkat tak jako předtím pan komisař, že už není mezi námi, protože ve Španělsku to má trochu podivný význam. Tak eh, dáme místo toho na dvě minuty slovo panu Cortési Lastrovi. Děkuji, pane předsedající. Já bych také chtěl nejprve poblahopřát zpravodajce k této zprávě, která dala jasný signál v době rozpočtových restrikcí eh, možný potenciál eh, inovačních finančních nástrojů je důležitý pro pákový efekt eh, evropského rozpočtu. My, který, kteří pracujeme na politice spolupráce EU, jsme velice znepokojeni škrty v příštím víceletém finančním rámci. Eh, je to přitom věc, kterou odmítá eh, většina evropských, evropských občanů. Ty se totiž domnívají, že evropská politika spolupráce je kvalitní a měla by pokračovat do budoucna. Využívání v inovačních finančních nástrojů, například smíšených eh, fondů, znamená, že zapojíme soukromý sektor, ale zároveň to bude mm, fungovat transparentně a se zodpovědností v dalším budoucím nástroji pro financování rozvojové spolupráce to bude důležité, protože škrty eh, v této rozvojové politice mohou znamenat i ztráty lidských životů. A je tedy třeba, aby ty finanční nástroje eh, se používaly i pro mezinárodní spolupráci. Děkuji. Děkuji, Ricardo. A eh, nyní se dostáváme ke kolegům, kteří upoutali zrak předsedy. A zase vás prosím, abyste se drželi té jedné minuty. Nejprve paní Elena Basescu. Foarte mult, domnule președinte, doresc să salut și eu propunerea Comisiei de a Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla přivítat návrh komise zintenzivnit využívání inovačních finančních nástrojů. Jejich zavedení bylo prospěšné a umožnilo Unii stimulovat investice do reálné ekonomiky je třeba zlepšit i jejich viditelnost tak, abychom dosáhli strategických cílů Evropské unie. Je také důležité zajistit centralizovanou koordinaci finančních nástrojů. Jejich rozvoj přispěje k inteligentnímu, inkluzivnímu a udržitelnému růstu. Nárůst počtu finančních nástrojů Eh, ovšem znamená, že musíme eh, vyřešit eh, otázky zprávy. A tady bude hrát důležitou roli právní rámec. Ten musí být co nejjednodušší a co nejtransparentnější. Chci vás upozornit na to, že musíme také zvýšit přitažlivost nástrojů pro soukromé i veřejné investory. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Senhor Presidente, Senhor Comissário, na primeira metade da década de noventa a Comissão Europeia realizou v 90. letech, v první polovině 90. let prováděla komise eh, různé průzkumy, které eh, ukazovaly na to, na minimální částky, které jsou nezbytné pro soudr, fondy soudržnosti a bylo řečeno, že to musí být alespoň dvě pro uh, 2%, 2% HDP. Možná to komise dnes neví a někde se to ztratilo, ale eh, nyní po dvou desetiletích, po eh, velkém rozšíření, máme jenom polovinu této částky, tedy polovinu než těch 2% na politiku soudržnosti a přitom ty částky budou nadále eh, klesat. Jaký zázrak by se musel stát, abychom dosáhli multiplikačního efektu při těchto investicích? investicích, tak jako v první polovině 90. let. Potřebujeme tyto nové inovační finanční nástroje, abychom eh, dodrželi politiky soudržnosti a mohli je financovat. Já se se nedomnívám, že musíme vytvářet nové instrumenty, které povedou k větším rozlišnostem v jednotlivých regionech. Já si myslím, že musíme eh, usilovat o eh, soudržnost evropského rozpočtu. Děkuji a nyní pan Pasko. Děkuji chci říci, že různorodé finanční nástroje a programy spolufinancování jsou pro možné jejich uživatele dosti nepřehledné. Lépe bychom je mohli využít díky lepší koordinaci a racionalizaci jejich struktury, včetně strukturálních fondů, tak aby mohly být efektivněji využívány v rámci jednoho celeného komplexu. Finanční nástroje mají vést k rozvojovým aktivitám různých uživatelů a měl by tedy existovat přehledný a ucelený informační systém o jejich charakteru a určení, tak aby se možný zájemce na jednom místě místě a ve svém vlastním jazyce dozvěděl o všech možnostech finanční pomoci eh, Unie pro určitou plánovanou aktivitu. A pokud chceme, aby i malí podnikatelé, živnostníci a obce mohli mít eh, výhody z těchto nástrojů, měly by tyto být doprovázeny kvalitní konzultační službou, která by umožnila vybrat nejlepší kombinaci finanční pomoci pro jejich investiční plány. Děkuji. Paška. Děkuji, pane Paško. A nyní na závěr má slovo pan Luchan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Instrumentele financiare inovatoare au o deosebită importanță în perioada actuală. Děkuji, pane předsedající. Inovační finanční nástroje jsou velice důležité pro obnovu hospodářství a pro dosažení strategických cílů EU. Mrzí mě, že zatím není definováno pole působnosti mohlo by rychle dojít ke změnám. Zatím se to často omezuje na krátkodobé a střednědobé projekty. Já podporuji, aby tyto nástroje se využívaly pro dosažení eh, udržitelného růstu. Je za tímto účelem třeba také podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, především prostřednictvím malých a středních podniků, které potřebují podporu. Je tak bychom eh, zlepšili eh, i investice do výzkumu a vývoje. Aby se usnadnil přístup investorů k těmto novým nástrojům, eh, měli bychom mít velké informační kampaně v celé EU. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní je na řadě pan komisař Levandovský, který zareaguje na vystoupení eh, jménem komise. Děkuji, pane předsedající. Jenom krátké reakce na to, co zde zaznělo. Eh, celkem se jedná o podporu eh, těchto nových inovačních finančních nástrojů pro budoucnost Evropské unie. Nemáme žádnou jinou volbu. Jsou zde jasné potřeby a zároveň rozpočtové, ta rozpočtová eh, omezení. A tady existuje mezi těmito dvěma oblastmi rozdíl, který je třeba vyplnit těmito finančními nástroji, částečně již testovanými a částečně je potřeba je použít na eh, v širším měřítku a to na eh, za striktních podmínek, které budou pře, předmětem revidovaného finančního nařízení, které jednak má za cíl zjednodušit a pak je tady zcela nová kapitola o inovativních finančních nástrojích a to je soubor pravidel, jak vytvořit, přijmout a implementovat a nadále i potom monitorovat tyto finanční instrumenty, eh, které tyto, tyto, tato pravidla jsou důležitá pro rozpočtové orgány, eh, institucí i jednotlivých členských zemí. Děkuji za vynikající práci v této velmi komplikované oblasti. Nemáme žádnou jinou volbu, než těmito nástroji, tyto nástroje použít. Děkuji, pane komisaři. A nyní na dvě minuty má slovo kolegyně Gardia Sával, která definitivně tento bod uzavře. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaře Levandovsky, je pravda, že už nemám moc co dodat, protože e, všichni kolegové, kteří vystoupili, naznačili, jak by měly vypadat ty inovační finanční nástroje ve víceletém finančním rámci. Hovořilo se o jednoduchosti, o transparentnosti, o informačních e, kampaních, aby lidé věděli, že ty nástroje existují. Informační kampaně pro malé a střední podniky, které se často v tom světě evropské byrokracie ztrácejí, zdá se jim to jako něco velice vzdáleného. A my jsme tedy ve zprávě řekli, že je třeba zajistit publicitu těchto nástrojů. Je třeba také třeba proškolovat regionální orgány, banky, malé a střední podniky, tak, aby věděli, jak tyto nástroje mohou využívat a aby věděli, že je vůbec mají k dispozici. Dovolte jedno vysvětlení. Možná tady jsou pochybnosti o tom, kdy se eh, používají eh, a čím je možné nahradit granty. Jsou tři scénáře investic. Jeden optimální projekt má eh, je výnosný a je u něj nízká rizikovost a tento projekt by pak měl být financován přímo na trhu. Pak je tady další situace, kde projekty jsou jen málo výnosné, ale má, mají jasnou přidanou hodnotu. A sem by to, tady by to mělo být financováno granty. Ale mezi tím může být ještě projekt, který je velmi výnosný, ale ta výnosnost není dostatečná proto, aby eh, mohl ten projekt získat financování na kapitálovém trhu a tam právě by se využívaly ty finanční nástroje. Finanční nástroje tedy v žádném případě nenahrazují granty a ani by nenarušovaly trh. A na závěr bych chtěla ještě vysvětlit, Pan Murphy říkal, že se omezily soukromé investice a bohužel jsme viděli, jak v posledních letech na kapitálových trzích převládá spekulace. Ale tyto finanční nástroje tomu právě mají zabránit, protože budou pomáhat produktivním projektům, které my eh, považujeme za strategické pro to, aby dostali financování a tím zabráníme i spekulaci. Děkuji, Eider. Já si tedy dovolím eh, uzavřít tento bod a chtěl bych ti říci, že jsem velice hrdý na to, nebo respektive, že by tvůj dědeček by byl velice na tebe hrdý, protože to byl významný představitel španělského odboje, který dlouhá léta trávil ve vězení a určitě bych byl velice hrdý na to, že si tady dnes vystoupila a dostala slovo. Eh, tím končíme rozpravu a hlasování proběhne zítra v 11.30. Další bod na pořadu jednání je prohlášení komise o strategii EU pro Podunají. A vidím, že už přišel pan komisař Ševčovič a já mu tedy udělám, eh, udělím slovo a on nás seznámí s tímto prohlášením. Maroši, máš slovo. now it works. I started by, by the... Eh, chtěl jsem říci, že eh, strategie pro eh, Podunají je důležitá pro EU. Týká se 14 zemí, z čehož 6 nejsou členské státy a dohromady mají více než 100 milionů obyvatel. Myslím si, že ta strategie od samého zavedení